Slovo pan eh, e- Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě chci poděkovat eh, kolegům. Já jsem bych jenom chtěla, chtěl tedy eh, upřesnit, proč jsme si přehodili tedy Eh, eh, to mm, eh, pořadí, mm, takže my jsme se dojeli s panem Mulderem a děkuji kolegům za vstřícnost. Zpráva, kterou se teď zabýváme, je velice významná, pane předsedo, poněvadž v době finanční krize spoluúčast na komunitárních fondech znamená, že je třeba tedy revidovat eh, evropské předpisy. Cílem, eh, cílem této zprávy je tedy zlepšit přístup k financování eh, pro předkladatele projektů a tak, aby měli přístup ke stávajícím finančním prostředkům. A proto právě Evropská komise navrhuje eh, vytvořit nástroj pro sdílení rizika. Eh, je to nástroj, který eh, bude obsahovat určitou část nevyčerpaných prostředků, které nevyužily členské státy, především se to týká strukturálních fondů a prostřednictvím spolupráce s Evropskou investiční bankou a s dalšími finančními institucemi a úřady které mají veřejnopolitickou funkci, tedy eh, eh, participovat na eh, využívání těchto fondů. A já v podstatě souhlasím s návrhem komise, akorát přednáším několik návrhů. A to především navrhuji a řeknu vám teď co, jaké změny. První, co navrhuji, je možnost rozšířit tyto mechanismy sdílení rizika e, na všechny členské státy, tak, aby chom co nejlépe e, zajistili prevenci a nemuseli potom pouze léčit. Takže rozšířit to na všechny členské státy tak, abychom se e, vyhnuli nebezpečným situacím finančních deficitů. A druhá změna, kterou navrhuji, proto, aby tento návrh měl dopad na reálnou ekonomiku členských států a e, e, na konkrétní rozhodování, tak je třeba to aplikovat e, jak na operace, které již se financují ze strukturálních či kohezních fondů, a to i na i operace nebo projekty malých středních podniků, protože ti tvoří bohatství v Evropě. A třetí návrh Eh, eh, participace, participace na eh, těchto fondech musí probíhat na základě žádostí členských států bez toho, aniž by komise dle své úvahy mohla tedy nějakým způsobem se vyjadřovat k přípustnosti. A poslední návrh, myslím si, že abychom mohli optimalizovat využívání tohoto nástroje sdílení rizik, abychom i e, soukromému sektoru zajistili e, e, realizaci navrhovaných projektů, tak je třeba, aby ty výdaje ve smyslu článku 56, tedy aby ta limitace, to omezení podle článku 56 Eh, bylo vypuštěno. A já mm, bych rád, abychom my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu, abychom byli neustále průběžně informováni a abychom mohli monitorovat eh, mm, využívání těchto prostředků tak, aby potom nevznikly nějaké potom eh, dodatečné požadavky na evropský rozpočet a abychom tedy dbali na řádné využívání finančních prostředků, jejich čerpání. Děkuji, pane Rivelini. A za komisi tady k tomuto bodu vítáme pana Antonia Konkalves. Pokud si chcete ke stanovisku vyjádřit, kde sedíte? Dobře, chcete slovo? tak se prosím stručně vyjádřete předtím, než bude rozprava. Pan Konkalves. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl uvítat stanovisko zpravodaje výboru KONT. Komise je potěšena, že celkové stanovisko zpravodaje je pozitivní k návrhu komise. Je to velmi důležitý návrh v době krize a to zejména pro členské státy, které jsou eh, pod podporou Evropské unie a MMF a kteří jsou v takové situaci, že nemohou provádět projekty politiky soudržnosti. A proto by komise chtěla trvat na tom, že toto opatření bude omezeno na ty členské státy, eh, kteří eh, jsou pod eh, podporou MMF a Evropské unie, hlavy států a vlád eurozóny 21. července 2011 se jasně vyslovili pro podporu těchto členských států zvláštními opatřeními, které umožní využívat fondy politiky soudržnosti s příslušnými půjčkami, EIB. A takže to opatření kráčí tím směrem, který udali hlavy státu a vlád. Komise si není vědoma toho, že by jiné členské státy vyjádřily zájem o toto opatření. V tuto chvíli jsme pouze e, dostali tento požadavek od Řecka, takže to opatření bylo navrženo tak, aby se řešila situace v Řecku pokud jde o rozšíření působnosti opatření na projekty mimo politiku soudržnosti, za komisi to považujeme za potenciálně nebezpečné, protože politika soudržnosti a financování v této oblasti splňuje eh, určité cíle nebo směřuje k určitým cílům pod určitou kapitolou v rozpočtu víceletého finančního rámce a rozšířit to na další projekty, které nejsou součástí politiky soudržnosti, by mělo eh, právní dopady a také dopady, pokud jde o začlenění do rozpočtu. Pokud jde o malé a střední podniky, tak už v tuto chvíli byla předložena zpráva předsedovi uh, výboru KONT, pokud jde o nástroje pro malé a střední podniky, které už existují v tuto chvíli. Je tady asi 8 milionů eur, je to částka, v rámci které se pohybují tyto nástroje pro malé a střední podniky. Můžeme to kombinovat také s půjčkami od EIB a tím pádem nebude potřeba nijak upravovat nařízení. Pane předsedo, ještě dvě minutky. V návrhu eh, zpravodaje se poukazuje na to, že tento nástroj by také mohl eh, pomoci, eh, pokud jde o strukturální přijímání fondů a my bychom se chtěli postarat o to, aby to nebylo opatření pro další čerpání, Nemělo by to být pro ty členské státy, které mají problémy s čerpání, eh, aby použili fondy v rámci tohoto nástroje pro sdílení rizika. Jde o usnadnění provádění politiky soudržnosti v členských státech, tam, kde politika soudržnosti a ty projekty v rámci této politiky nemohou být financovány, protože soukromý sektor nemá dostatek finančních prostředků na financování těchto projektů. Takže toto není nástroj na usnadnění eh, uplatňování nebo čerpání prostředků. Dále bych chtěl eh, také zmínit, že eh, komise eh, bude schopna uplatňovat toto opatření v rámci centralizovaného managementu. Tady převedeme prostředky ze sdíleného řízení Eh, pro přímý, eh, přímé řízení v rámci komise s dohodou s Evropskou eh, investiční bankou nebo jinou veřejnou bankou a je důležité, aby tyto nástroje nebo ty nástroje jsou omezené, pokud jde o jejich působnost a ty aktivity, které se z nich budou financovat a nebude možné uh, aby eh, tedy byly nástroje navrhované podle potřeby každého jednotlivého členského státu. Musíme se držet existujících modelů jako nástroj pro sdílení rizika a eh, potom také eh, fond pro záruku půjček v rámci transevropské sítě. Děkuji. Konkalves. Děkuji panu Konkalvesovi. Tři kolegové se hlásí o slovo do diskuse. Nejdříve kolega Hartong. Voorzitter, dank u wel. Děkuji, pane předsedo. Chápu, že tento návrh eh, má za cíl poskytnout peníze eh, z EIB eh, v zemích, které čelí závažným finančním problémům nebo které mají velký problém s korupcí. Členské státy eh, chtějí dávat více peněz, nicméně strukturální fondy a fondy soudržnosti eh, už dostatečně nefungují. A tak si myslím, eh, to se praví ve vysvětlujícím prohlášení, tak si myslím, že je nesmysl posílat do těchto zemí více peněz. Mnohokrát děkuji. Dále kolega Stavrakakis. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já osobně bych chtěl přivítat návrh stanoviska. Domnívám se, že zpravodaj pan Rivelini se vydává správným směrem. Ve výboru u Regi jsme hodně o této otázce diskutovali a myslíme si, že komise předložila velice dobrý návrh. A je důležité, abychom dosáhli kompromisu, pokud je o tento návrh. Aby tento návrh mohl dosáhnout svého cíle, je zásadní, abychom postupovali rychle. Pouze tehdy eh, budeme svědky pozitivních výsledků eh, na místě. A čím eh, déle se věc bude zdržovat, tím menší dopad peníze budou mít. Já plánuji předložit dva pozměňovací návrhy. Za prvé musíme zajistit, aby bylo jasné, že nástroj pro sdílení rizika odpovídá strategii EU 2020 je třeba, aby zde byly širší cíle než v rámci EDF. A za druhé je třeba eh, dostatečně zdůraznit úlohu malých a středních podniků, které jsou páteří evropské ekonomiky. Mají obrovský potenciál oživit růst, vytvořit nová pracovní místa a také vést inovaci a výzkum. Já podporuji potřebu podporovat financování pro malé a střední podniky. Eh, domnívám se, že specifické finanční nástroje, které už existují v rámci eh, strukturálních fondů, eh, jsou funkční a mohou pomoci zvýšit likviditu. A pokud vytvoříme další nástroj pro financování malých a středních podniků, bude zde existovat nebezpečí překrývání aktivit. Děkuji kolegovi Stavrakakisovi a dále kolegyně Ivanova. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla pogratulovat zpravodaji za dobrou práci, kterou odvedl. Také bych chtěla uvítat návrh komise, zlepšit přístup k financování a posílit eh, implementaci využívání eh, strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Myslím, že se shodneme na tom, že krize je systémovou krizí a nedopadla jenom na jeden členský stát. Proto potřebujeme holistický přístup, abychom řešili problémy všech členských států v dobách, kdy dochází k utahování opasků. Potřebujeme další likviditu, abychom Ehm, zaváděly velké infrastrukturní projekty a všechny členské státy potřebují tuto likviditu. Chtěla bych jasně říci, že některé členské státy se skutečně snaží um, omezovat veřejné výdaje a mít rozpočtovou disciplínu. Proč tyto členské státy nemohou mít stejný přístup k tomuto nástroji? A pokud tomu tak je, nevysíláme správný signál. V podstatě podporujeme potom chyby a nedostatečnou rozpočtovou disciplínu. A zároveň ignorujeme snahy těch eh, členských států, které se snaží situaci zlepšit. Proto plně podporuji návrh zpravodaje. Také předložím eh, podobné pozměňovací návrhy a doufám, že komise znovu zváží svůj postoj. Mnohokrát děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo. Hlásí se o slovo ještě zpravodaj na závěr. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kolegům za příspěvky a ještě pár věcí upřesním na kolegu Hartoka. Bych řekl, že zde nedochází k navýšení výdajů. Absolutně ne. Eh, to je lepší využívání prostředků a tedy žádné euro navíc, eh, to, to ne. Hm, tak eh, já nevím, jak na to přišel. A i když a hm, se stejnou částkou bude možné udělat lepší investice, větší investice. A potom, hm, pokud jde o tu naléhavost, takže ano, Eh, takže je eh, samozřejmě eh, třeba to udělat včas, protože jinak to nemá efekt. Je třeba urychlit tento proces. S tímto názorem souhlasím. Kolegyně Ivanova také má pravdu, to znamená, my bychom se měli otevřít všem státům EU, protože ta krize neprobíhá pouze v jedné části Evropy, ale v celé Evropě a tato příležitost, tedy bez toho aniž by došlo k jakémukoliv navýšení výdajů, ale pouze jde o to zlepšit eh, využívání evropských prostředků fondů a to je něco, co bychom měli otevřít jako možnost všem státům. Děkuji. Ja, vielen Dank. Mnohokrát děkuji, pane Rivelini. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 14. února 2012. A tím jsme vyřídili bod 7, který jsme vzali dřív. A nyní se vracíme v pořadu jednání ke zprávě 5. Je to zpráva kolegy Kalfina. Dnes abychom měli hlasovat o návrhu usnesení, stanoviska, promiňte, nejdříve předám slovo kolegovi Kalvinovi jako zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já nemám příliš mnoho věcí, které bych chtěl říci. Už jsme o tomto návrhu hovořili zde ve výboru, hovořili jsme o zprávě Evropského účetního dvora, hovořili jsme také o zprávě z vlastní iniciativy ve výboru. Eh, nyní poskytujeme návrh stanoviska odpovědnému výboru kterým je eh, DV. Eh, kolegové předložili některé pozměňovací návrhy. Eh, někdy jde o to, že zde není jasná terminologie. Ty pozměvací návrhy, u kterých není jasná terminologie, bych navrhl nepodpořit, ale celkově myslím, že je to snad dobrá zpráva a děkuji kolegům, kteří se snažili, kteří předložili velice užitečné pozměvací návrhy. Dobrá, a jestli souhlasíte, budeme hlasovat. E, je to elektronické hlasování. A takže prosím vás, připravte se. Pozměňovací návrh číslo 1, Barta Staese, dílčí hlasování. Kdo je pro? První část. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to nejasné, takže eh, první část hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále odstavec 3a, pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále pozměňovací návrh 5, Rolanda Sepaxase, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato? Pozměňovací návrh 6. Můžeme to zkontrolovat. Zkontrolujeme pětku. Takže zkontrolujeme pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 5, Rolanda Spaxa. Skončím hlasování a výsledek zamítnuto. Ano, je to tak. Pozměňovací návrh číslo 6 eh, Barta Staese. Je zde ústní pozměňovací návrh Barta Staese. Je někdo proti? Nikoli, takže můžeme hlasovat. Eh, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Pozměňovací návrh 7, dílčí hlasování. První část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A druhá část, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 ku 7. Pozměňovací návrh 8 s ústním pozměňovacím návrhem. Eh, má někdo něco proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoli, takže hlasujeme, kde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stanovisko je schváleno 20 ku 2, nikdo se nezdržel. Děkuji, děkuji zpravodaji. A tímto jsme vyřídili tento bod na pořadu jednání. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo 6. Je to delegace výboru na Haiti. A předávám slovo Janu Mulderovi. Kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný a proběhly diskuse eh, mimo tento výbor. Eh, připravovali jsme se na Haiti, dozvěděli jsme se o bezpečnostní situaci. A také eh, jsme se dozvěděli o šesti nevládních organizacích, které jsou aktivní na Haiti. Chtěli jsme zjistit, jaká je jejich zkušenost s implementací projektů. Situace na Haiti je komplikovaná, vláda není silná a z těch finančních prostředků, které byly přislíbeny, e, velká část nebyla poslána, takže situace je problematická. E, ve svých složkách najdete obsáhlé informace o Haiti. Já jsem si to ještě všechno nepřečetl, vy možná jo. Jedna věc, té, které delegaci ne, delegace neměla jasno, je následující. Generální ředitelství ECHO e, navrhlo návštěvu tří projektů. My jsme o tom hovořili e, s nevládními organizacemi. Nicméně zdá se, že nemáme dostatek informací o těchto projektech. Chceme e, vědět více o jejich financování. Na straně 3 programu pro Haiti se navrhuje návštěva v Tabara Isa kam bylo posláno 5 milionů prostředků EU. Dále je zde návštěva Centra pro předcházení rizikům a dále návštěva v Šaldemars, kde 20 tisíc lidí žije v, ve stále rozpadlých budovách. Financování EU je 2,3 milionů. Takže je potřeba rozhodnout se, co by měla být preference návštěvy delegace. Jedná se o dvoudenní návštěvu. Program je hodně plný. Uvidíme, co zjistíme, jsme si vědomi toho, že dva dny jsou příliš krátké na to, abychom měli eh, celkový přehled, získali celkový přehled, ale aspoň budeme mít nějaký dojem. Děkuji kolegovi Mulderovi. Nyní máme výměnu názorů. Chtěl bych poukázat na to, že eh, máme hodně podkladů k tomuto tématu a, a také odpovídající oddělení parlamentu, která jsou za to zodpovědná, jsou uh, ochotná odpovídat na vaše otázky. Pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, sekretariátu za to, že to tak kvalitně zorganizoval a chtěl bych eh, se k tomu vyjádřit třemi poznámkami. Pokud jde o projekt, který má být kontrolován většinou, eh, pokud jde o techniku, auditu a kontrol, inspektor a auditor eh, tady eh, vyberou eh, náhodný průzkum a v tomto případě budeme mít určitý vzorek k dispozici Eh, který nám dají služby eh, komise. A jak máme vědět, že nám nepředkládají pouze projekty, kde nejsou žádné problémy? Takže já už si kladu otázky, eh, spochybnuju tu metodu. Pokud jde o tuto volbu, říkají nám, že jsou tady problémy s bezpečností, abychom jeli až na místo, ale já bych se přesto chtěl o tomto zmínit. Za druhé, podle informací, které jsme tady získali od nevládních organizací, vyplývá, že pokud je o veřejné financování, tak je tady mnoho podvodů, velká korupce a já nevím, jak eh, tedy řešit toto téma, jak to oceň, ohodnotíme, ale eh, v takovéto zemi eh, po katastrofě a také s ohledem na ehm, politickou situaci a ehm, neexistenci administrativy vlastně je to složité. Potom Eh, velmi často z parlamentu eh, vysíláme delegace na Haiti, eh, také z důvodu, které nesouvisí pouze s kontrolou rozpočtu. A mě by zajímalo, jestli oba sekretariáty se skontaktovaly a to tak, abychom měli dokumenty od výboru pro rozvoj, který tam často cestuje, a jestli by nám mohli dát také určitý e, posudek k tomu, jak, nebo na co bychom se měli v naší rozpočtové kontrole e, zaměřit. Děkuji. Možná, že na tu otázku budeme moci odpovědět později. A teď má slovo kolegyně Hercog, nebo kdo se přihlásil? Já jsem si teď neúplně jistý, ale myslím, že se hlásila kolegyně Hercog. Ne, kolega Hartong. Já jsem to uh, nemohl přečíst, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, jsem vždy pro, aby se věci kontrolovaly. Myslím si, že to je dobrý způsob, jak eh, zaručit, že daňové prostředky jsou rozumně vynakládány, ale tento typ kontroly nepovažuji za užitečný. Včera jsem eh, strávil půl hodinu na internetu a v Google jsem hledal různé informace o Haiti a o tom, co se tam děje a získal jsem velký objem informací a mnoho informací o Haiti je možné získat eh, přes internet. Je tady také mnoho zpráv eh, USA nebo OSN. Cesta, kde mm, vlastně budeme na Haiti pobývat dva dny, nám nepřinese eh, více informací, než už v tuto chvíli existuje. Myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, jaké náklady tato cesta přinese a měli bychom si srovnat tyto náklady s tím, jaký užitek přinese. Děkuji. Dále už se někdo další nehlásí a je tady také otázka, do jaké míry informace eh, rozpočtu, eh, pardon, eh, výboru, rozvojového výboru můžeme využít. Mohl by někdo ze sekretariátu odpovědět na tuto otázku? Ano, odpovím panu Audimu. Opravdu jsme tady o tom jednali, koordinovali jsme to s výborem DV, ale netolik, pokud jde o náš program, protože oni mají jinou působnost, ale hovořili jsme především o organizačních a bezpečnostních otázkách, ale skutečně jsme to s nimi koordinovali. Děkuji a tím je možná nebo snad zodpovězena tato otázka. Máte ještě nějakou doplňující otázku, pane Oldy? Ano a ne, protože podle těch informací eh, nebo o tom, co se tady povídá mezi poslanci, tak poslanci z výboru DV nevěděli o tom, že tam budeme cestovat a nevím, jestli Kokobu, eh, náš výbor, tedy eh, ví o tom, co dělá ten jejich výbor DV. Dobře, no, ale nemusím to dále rozvádět. Ah, um, uh, Takže náš sekretariát kontaktoval sekretariát uh, výboru DV a informoval je o tom, uh, Ovšem, do jaké míry potom jejich kolega informoval výbor DV, to samozřejmě nevíme ale my jsme každopádně učinili zadost naší povinnosti, pokud jde o informace a potom ta otázka celkové delegace, do jaké míry je to odůvodnitelné, ono to samozřejmě musí být také povoleno v příslušných eh, grémiích a já si myslím, že tuto otázku bychom si neměli klást na tomto místě, ale měli by si ji položit na jiném místě, v příslušných eh, orgánech nebo politických skupinách, které o tom rozhodují. Já ze své zkušenosti z jiného výboru, z výboru pro regionální rozvoj, mohu říci, že tyto cesty delegací pro ty kolegy, které je podnikají, především když je to do zámoří a kde je potřeba se také očkovat, jsou spojeny také s fyzickým zatížením ačkoliv eh, je tady samozřejmě i jiná možnost informací v přímém kontaktu s těmi postiženými nebo dotčenými osobami, než jsou informace, které získáme přes internet a nebo v papírové formě. A to je právě ten důvod, proč se rozhodujeme podnikat tuto náročnou cestu a můžeme být vděční všem kolegům, kteří se do této cesty jsou ochotni pustit. Hlásí se k tomu ještě někdo další? Bart Stiles. Eh, já bych se chtěl ještě zmínit eh, o tom, co říkal kolega Hartong. Návštěvy delegací jsou velmi často zajímavé a užitečné. Sám jsem byl v Kosovu a Makedonii, eh, tedy v bývalé republice Makedonie. A bylo to velice užitečné. Otázka ovšem je, jak se s informacemi naloží. Hovořili jsme s místními obyvateli, eh, se zástupci OSN a po eh, návštěvě eh, naší delegace jsme z toho vyvodili závěry, podrobně jsme vše dosepsali a to jsou věci, na které se člověk potom může zpětně odkazovat, ze kterých může vycházet. A myslím si, že ti, kdo se účastní té delegace, jistě budou souhlasit s tím, že dva dny Eh, to je vlastně bláznoství, protože je to dlouhá cesta, než tam docestujete a během dvou dní tam vlastně nestihnete téměř nic a my jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu musíme uvědomit eh, ostatní o tom, že u takto dlouhých cest musí být někdy možné i výjimky. Dobře, a teď udělím slovo eh, zástupcům komise, pokud si to budou přát. A tady vítám paní Penasládo, nebo nevím, jestli to není náhodou muž. Já je tady paní Andreasen, takže máte slovo. Euh, Děkuji za tento úvod. Já bych se chtěla vyjádřit k otázce vzorku eh, těch projektů. Myslím si, že východiskem pro delegaci bylo předložit celkový seznam všech projektů, které v tuto chvíli probíhají v eh, Haiti a které především se zaměřují na reakci eh, po zemětřesení. A myslím si, že je obtížné pro delegaci eh, vyhledat takové projekty, které mohou mít přidanou hodnotu během návštěvy. A pak je tady samozřejmě také otázka bezpečnosti, přemístování, jak dlouhé vždy to přemístování bude, protože je mnoho projektů, eh, které jsou eh, na odlehlých místech a eh, to přemístování je velmi dlouhé a tato mise trvá pouze dva dny a proto bylo potřeba zaměřit se opravdu na ty projekty, které jsou geograficky pohromadě, protože jinak by bylo toto celé neproveditelné. Takže to byl jeden důvod. Chtěli jsme velmi konkrétně tyto věci zorganizovat a e, protože vy jste to vlastně nemohli mít tady ten přehled, tak e, nás požádali, požádali službu EFKO, e, aby to, abychom to vybrali z geografického pohledu Eh, abychom se zaměřili na ty projekty, kde by ta cesta byla realistická, eh, kde by se realisticky dala zvládnout během dvou dní. Takže z tohoto důvodu jsme takto zvolili eh, tyto destinace a předložili jsme také určité informace v rámci briefingu a je to také v té eh, celkové složce, kde si můžete udělat celkový obrázek na, o reakci Evropské unie na zemětřesení, jaké projekty byly přijaty nebo upraveny, eh, jaké částky byly předběžně uděleny, které byly dodatečně uděleny a všechny tyto informace naleznete v té složce. Děkuji, chtěl bych vám poděkovat za toto vysvětlení. Děkuji za dodatečné informace. Můžeme tedy tímto ukončit bod eh, o Haiti. Ještě pan Mulder. Nevím, eh, jestli eh, můžeme skombinovat nějak ty projekty, nebo jestli navštívíme tedy jenom jeden projekt. Jak to bude? Mají na to nějaké názory politické skupiny? Kolega Gajer. Podle mého názoru je to tak, že když se podíváme, eh, když se jedeme podívat na eh, projekty na místě, chceme mít představu o problémech eh, lidí, kteří tam pracují s prostředky eko. Chceme vědět, jak to funguje, jakým způsobem se používají peníze od ECHO. A určitě se budeme bavit o postupech, snad získáme nějaký přehled o tom, jak to vypadá s bezpečností. Snad nám lidé řeknou, ehm, jestli musí nějakým způsobem platit například bezpečnostním složkám nějaké výpalné nebo něco takového. A asi by byla náhoda, kdybychom narazili na ně koho, kdo mi mm, nám jasně řekl, že uh, peníze měly být na uh, jídlo pro děti, ale přitom plynou do rukou uh, policejních složek. To asi k tomu asi nedojde, nicméně myslím si, že zásadní, abychom získali aspoň trochu přehled o tom, jaké problémy zde s využíváním prostředků existují. Myslím, že by bylo dobré, abychom se podívali aspoň na dva projekty, protože potom budeme mít trochu větší přehled, než kdybychom se soustředili jenom na jeden projekt. Já bych byl pro tuto variantu, tedy pro dva projekty. A kolegyně Gressle se také přihlásila o slovo. Nikoli. A nikdo další se nehlásí, ještě kolega Mulder. A, a Pane Gajere, myslím, že můžeme tady navrhnout, že začneme projektem 2 a pokud bude dostatek času, podíváme se ještě na projekt 3. Souhlasíte? Ano, někdo zdá se není proti, tak to můžeme takto stanovit. Tímto jsme ukončili bod týkající se Haiti, dostáváme se k dalšímu bodu. Další bod zahajuje nový postup a paní Castillo mě na to ještě jednou uh, upozornila. Jedná se o zvláštní uh, zprávu. O těchto zvláštních zprávách budeme uh, v budoucnu hovořit mnohem prominentněji než do posud. Tato zvláštní zpráva se soustředí na efektivitu a účinnost v oblasti rybářské politiky Máme zde paní Andrasen, to je zpravodajka, a za účetní dvůr je zde pan Lasaros, Lasarou. E, dal bych mu na úvod slovo. Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, jsem velice rád, že vám mohu představit eh, zvláštní zprávu účetního dvora číslo 12 lomeno 2001. Eh, jedná se eh, toho, zda přispěla opatření EU k přizpůsobení kapacity rybářského loďstva dostupným rybolovným právům. A v současné době se jedná o budoucnosti rybářské politiky. Byl předložen eh, návrh a legislativní orgány by měly jednat o návrzích týkajících se rybářského fondu a eh, nové rybářské politiky. Eh, já bych chtěl schrnout jednotlivá doporučení účetního dvora. Celou řadu let klesá množství ryb v evropských vodách existuje ohrožení, že výlov není udržitelný a to ohrožuje budoucnost rybářství. Od poslední reformy rybářské politiky v roce 2002 se o milion tun snížilo, snížil počet ryb a přišlo se o 70 tisíc míst v rybolovném průmyslu. Velkým problémem je nadměrný rybolov, který vede k poklesu množství ryb. A celou řadu let se rybářská politika snažila snížit kapacitu rybářského loďstva různými metodami, včetně um, financování eh, ze strany veřejných zdrojů a tak dále. Nicméně eh, opatření, která byla doposud učiněna, nefungují. A to uznává Zelená kniha komise z dubna 2011. Účetní dvůr rovněž poukázal na problémy s příliš velkou kapacitou e, loďstva. Poukazovali jsme na to v poslední době ve zvláštní zprávě 7 lomeno 2007 a také ve zvláštní zprávě z roku 1993. To znamená, že ty problémy, které nyní řešíme, už existují delší dobu. Rybářská politika čeká na reformu. S ohledem na to se účetní dvůr rozhodl přeskoumat opatření pro snižování kapacity. Zabývali jsme se tedy opatřeními EU která mají přizpůsobit kapacitu loďstva dostupným rybolovným právům. Navštívili jsme sedm členských států, Dánsko, Španělsko, Francii, Itálii, Polsko, Portugalsko a Velkou Británii které představují asi 70 e, kapacity loďstva a 80 financování EU. Tím jsme získali dobrý přehled e, kapacity loďstev v EU. Jaké jsou naše hlavní závěry? E, dvůr dospěl ke dvěma skupinám závěrů. Za prvé, e, pokud jde o opatření na snižování kapacity a za druhé, pokud jde o speciální e, opatření. Chtěl bych zdůraznit tři hlavní body, pokud jde o politický rámec. Za prvé, existuje neadekvátní měření a kapacity a nadměrné kapacity. Rybářská politika měří kapacitu, pokud jde o, o, o velikost, ale to nezohledňuje různé rybářské metody. Kapacita eh, loďstev klesá, ale roste asi 3% tempem eh, kapacita výlovu ryb. To znamená, že celkově došlo asi k 60% nárůstu výlovu ryb eh, od roku 1992 do roku 2008. Eh, naposledy, kdy se hodnotila kapacita loďstva, bylo před 15 lety a odhadovalo se, eh, že je 40 to komplikuje stanovování jasných cílů pro snižování kapacity. Za druhé, eh, stropy pro kapacitu rybářského loďstva eh, mají eh, malý dopad, jsou nerelevantní. Často se stanovují stropy s ohledem na velikost, nicméně tyto stropy už nejsou s ohledem na velikost, nicméně tyto stropy už nejsou relevantní. kapacita může být o 220 tun eh, vyšší a stále dodržovat pravidla. A třetí bod eh, jsou ryba, rybolovná práva. Politika nestanovuje jasná pravidla eh, pro rybolovná práva ve chvíli, kdy dochází k omezování kapacity prostřednictvím využívání veřejných finančních prostředků. Od roku 2002 Eh, dochází eh, ke snižování, ke snaze o snižování a eh, kapacity, ale není to dostatečně efektivní. Některé členské státy umožňují rybářům, aby provádě, prodávali svá ryblovná práva, jiné členské státy to zakazují. Bylo by dobré, aby došlo k restrukturalizaci rybářských aktivit. Nicméně současná nařízení eh, nestanovují jasná pravidla. Také úloha přenosných rybolovných práv eh, není specifikována v rámci rybářské politiky. Zpráva účetního dvora poukazuje na to, že Dánsko a Norsko úspěšně uspůsobili kapacitu loďstva bez eh, výrazného využívání veřejných zdrojů aniž bychom eh, chtěli dělat nějaké předčasné závěry. Eh, myslíme si, že je třeba eh, vyjasnit přenositelnost rybolovných práv. Dále bych chtěl zmínit studii, která byla pro Evropský parlament připravena v roce 2010, ve které se hovořilo o řízení rybolovu. Eh, tam se hovoří o některých zásadních otázkách pro tuto zprávu. Chtěl bych zdůraznit eh, některé body, které se eh, týkají specifických opatření na snižování kapacit loďstva. Za prvé, došlo ke spoždění implementace Evropského rybářského fondu v členských státech. V roce 2010 v polovině programu jenom 645 milionů, což je jenom zlomek z celkové části eh, bylo využito. Dále eh, členské státy nemají dostatečně zdůvodněné cíle eh, pro snižování kapacity loďstva. Dále existují také problémy s plány, které jsou hlavním mechanismem pro řešení problému. Například eh, minimální cíle snižování kapacity nebyly definovány. Za třetí, ačkoliv investice na eh, palubě nejsou, eh, nemohou být financovány z veřejných prostředků. My se domníváme, že by bylo vhodné, aby se financovaly lepší pohonné systémy Za čtvrté, eh, rejstřík eh, eh, rybářských loďstev není aktualizován. To znamená, že poté stanovování stropů není odpovídající. Za, za páté, mezi lety 2003 až 2009 5800 loď, lodí, což těch, tyto lodě byly sešrotovány s pomocí veřejných prostředků. Nicméně e, došlo ke sešrotování e, lodí, které neměly výrazný dopad na e, snižování kapacity. Jednalo se o lodě, které nelovily velké množství ryb. Komise v nedávném návrhu, pokud jde o Eh, rybářský fond eh, poukázala na to, že eh, systém šrotování lodí není efektivní a to navzdory tomu, že od roku 1994 bylo utraceno 1,7 miliard eur. Za šesté, nařízení má nedo, neočekávaný dopad. Cílem nařízení bylo aby eh, se lodě modernizovaly. Nicméně účetní dvůr zjistil, že některé členské státy eh, liberálně interpretovaly eh, pravidla týkající se způsobilosti. Došlo tak k tomu, že byly financovány lodě, které nepřispívají ke snižování kapacity a které neloví odpovídajícím způsobem. A dále snahy eh, týkající se snižování nadměrné kapacity loďstva eh, jsou neadekvátní. Členské státy často nerespektují pokyny komise. Není možné získat na evropské úrovni eh, odpovídající informace týkající se kapacity loďstev. Co doporučuje účetní dvůr? Dvůr doporučuje, že by komise měla zvážit, zda by se mělo změnit nařízení a předpisy, tak aby se lépe identifikovala opatření týkající se kapacity a e, přílišné kapacity a také opatření na snižování e, kapacity. Zároveň by se měly stanovit limity pro kapacitu. E, mně je třeba vyjasnit režimy převoditelnosti rybolovných práv, snažit se zlepšit rejstřík eh, týkající se kapacity lodí a zároveň se snažit nalézt rovnováhu mezi kapacitou loďstev a rybolovnými právy. Zpráva doporučuje, aby členské státy zajistili, že z veřejných financí se nebudou zvyšovat kapacity, že rejstřík bude aktualizován a že i budou realizovat eh, programy pro eliminaci lodí a snižovali kapacitu. A závěrem Eh, asi eh, tedy eh, naše politika rybolovná nebude úspěšná, dokud se nevyřeší problém s kapacitou. A to znamená, že je třeba tedy přijmout takové pobytkové programy, které budou snižovat nadměrnou kapacitu a správně se bude vykazovat výkonnost plnění programu. Stávající reforma společné rybolovné politiky a její financování je právě příležitostí pro to, aby zákonodárné orgány řešily otázku nadměrné kapacity plavidel a Doufáme, že náš účetní dvůr touto zprávou k tomuto přispěje. A ještě vám chci sdělit, že jsme eh, byli pozváni výborem pro rybolov Evropského parlamentu, abychom 21. března tuto zprávu tam prezentovali. Děkuji za pozornost a velice rád zodpovím na vaše případné otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji pana Lasaros Lasaru. Děkuji za prezentaci této zvláštní zprávy, jak jste řekl. Zde eh, nový postup eh, má posílit i větší povědomí eh, o problematice v Evropském parlamentu a určitě bude užitečné, aby i stejným tématem vždy se zabývaly další výbory. Nyní uděluji slovo paní zpravodajce Martě Andreasem, aby vyjádřila stanovisko a také odkazuji na to, že návrh vaší zprávy 23. dubna půjde do diskuze zde ve výboru a závěry zpravodajky potom eh, vplynou eh, do postupu pro udělování absolutoria komise. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Často si kladu otázku tady na tomto výboru, eh, kdy konečně řekneme, už stačilo. Eh, dost bylo evropských politik. Tato zpráva účetního dvora o výkonnosti eh, naší rybolovné politiky, to je v podstatě toho dokladem, protože Evropané vynaložili miliardy, miliardy euro na tuto politiku a podívejme se, na ty eh, důkazy, které z toho vyplývají. 1,7 miliard bylo promrháno od roku 2002 na plavidla, která se eh, mají eliminovat bez výsledku. 90% populace ryb je nadměrně lovená a 30% mm, mm, eh, nad ty biologické limity. A i přišli jsme o 100 000 pracovních míst k dnešnímu datu budoucí udržitelnost rybolovu v EU vůbec nelze garantovat e, a takže naše politika neřeší problémy, které se mají řešit neexistuje žádná možnost aktualizace těch registrů a Evropská komise vůbec nepřijímá žádná efektivní opatření pro e, monitoring situace. Tato zpráva zdůrazňuje, co všichni již dobře víme o této politice, rybolovné politice. To znamená, že to je e, že to je velké selhání, protože na, e, vlastně nahradila ta společná politika ty e, efektivní národní politiky, které chránily populace ryb a přijali jsme tedy společnou politiku, která uniká z, z naší kontroly. Je to fiasko je to i mrhání e, životy e, e, ryb. A mm, takže kvůli těm kvótám tedy, tak vlastně ty ryby, které jinak by mohly být ke konzumaci, tak jsou takto probrhány a to je praxe, se kterou třeba skončo, skoncovat. Komise pouze navrhuje reformy, reformy, ale problém, já mám problém a řada rybářů také má stejný problém s tím, že eh, teď tady mm, vlastně není žádná důvěra, protože ti, kteří vytvořili tu předchozí špatnou politiku, teď snad mají navrhovat nějaké proveditelné změny. Pro mě řešení je jasné. A to je, že eh, tato politika by měla být v kompetenci národních vlád. A pokud tato zpráva eh, mm, tedy mm, eh, ne, nebude tedy eh, použita, eh, tak potom eh, nám nezbyde žádný smysl, smysluplný rybářský sektor. A ptám se, účetní dvor zná konkrétní problémy, které mají některé státy které nekontrolují, nedělají audit jako Řecko, Kypr a Nizozemsko. Ty nedělají audit. A komise předložila plány, jak reformovat tuto politiku v roce 2011 ve světle eh, faktů, které vyplynuly se, účetní, se zpráv účetního dvora. A já se ptám, kdy tedy konečně komise předloží reformní plány. Účetní dvůr nám říká, že členské státy by měly. To znamená, že by to mělo být automaticky potom sankcionováno, když někdo nebude plnit povinnosti. A pokud jde o druhé doporučení členským státům, to znamená mm, investice eh, na eh, investice do těch plavidel by neměly tedy zvyšovat kapacitu, ale eh, takže proč tedy ta průběžná zpráva te, mm, tento, na tento problém nepoukázala? A možná mm, i Eh, komise eh, nám může vysvětlit, proč eh, tu poslední zprávu provedla před 15 lety, tedy zprávu o kapacitě plavidel. Já předpokládám, že asi několikrát již do roka se v Boršetu či jinde tedy schází pracovní skupina pro rybolov a já se ptám, hm, tedy co tam dělají experti národních ministerstev, kromě toho, že si jen tak tam přátelsky popovídají. To je vše. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Předtím, než udělím slovo zástupcům komise, zeptám se ostatních členů výboru, jestli mají nějaké další otázky na účetní dvůr nebo komisi k této věci. Pan Gajer? Děkuji, pane předsedo. První otázka se týká postupu. Úvodem k tomuto bodu jste řekl, že zpráva paní Andreasen je podkladem pro absolutorium a my eh, poradci naší skupiny řekli, eh, že toto je první bod, který bude podléhat novému přístupu, to znamená, že to bude eh, plnoprávná zpráva, o které budeme hlasovat a která vlastně představuje stanovisko jako takové Evropského parlamentu. Podle mého názoru to ovšem není to stejné a proto jsem se cíleně chtěl na tuto věc zeptat, abychom si byli jistí, jak dále postupovat. Možná, že bychom tady mohli být informováni o této věci, protože to by znamenalo změnu postupu práce ve výboru. Zatím jsme o stanoviscích výboru k, zvláštních, eh, k zvláštním zprávám eh, účetního dvora nehlasovali. Eh, jmenovali jsme vždy nějakého zpravodaje z našich řád, potom jsme o tom diskutovali a fakticky to potom bylo na zpravodaji pro absolutorium, aby vše zohlednil nebo ne a podle mého názoru je to teď poprvé jinak a já bych proto chtěl s jistotou vědět, jak to bude, jak to bude postupovat my tady tedy budeme hlasovat o zprávě paní Andreasen. Je to tak? Budeme o tom ve výboru hlasovat a potom k věci to, eh, co účetní dvůr sděluje, to je opravdu eh, strašlivé. Paní Andreasen tady také hovořila o té otázce, kdy konečně eh, budeme konstatovat, že už toho bylo dost a já mohu za naši skupinu konstatovat, že komise asi už jaksi odstupuje od toho, že by se v tom programu pokračovalo, protože to, co účetní dvůr k provádění programu sděluje, je takové povahy, že se to bude řešit. A od koordinátorky ehm, ve výboru rybolovu, ehm, pro rybolov vím, eh, že komise nechce v tom programu pokračovat a že pravděpodobně i většina výboru pro rybolov dospěje k tomuto stanovisku a tím pádem bude opravdu konec. Děkuji. Nějaké další záj, nějaký, nějaký další zájemci o slovo ne. A já bych se tedy vyjádřil k tomu postupu. Stanovisko v Cont News. Já jsem to pochopil tak, jak to říkáte vy, pane kolego Gajer, že návrh zprávy paní Andreasen zde probereme, odhlasujeme pozměňovací návrhy a tím pádem to bude eh, zcela eh, samostatná zpráva, budeme postupovat stejně jako u ostatních zprávách a u ostatních zpráv a e, myslím si, že to, e, k čemu tady e, dospějeme, bude potom hrát roli i v postupu absolutoria. Myslím si, že by to tedy mělo být dopady oběma směry. A nyní bych udělil slovo zástupcům komise. Máme tady dnes pana Penaslado a je tu také pan Johnson. Nevím, který z nich se k tomu bude vyjadřovat, ale máte slovo. Thank you, chairman. Um, let me start... Děkuji, pane předsedo. Na začátku chci říci, že komise vítá zprávu účetního dvora, eh, co se týče obsahu i načasování. Je to pro nás velice užitečné, jak jste řekl mm, člen účetního dvora, protože teď právě probíhá diskuze o budoucí podobě této politiky. Komise má za to, že eh, vyřešení problému nadměrné kapacity, eh, kterou máme v Evropě, to je klíčem pro eh, úspěch budoucí politiky. A v zásadě souhlasíme s většinou závěru a doporučení účetního dvora v tomto. Ještě bych upřesnil, jaké naše stanovisko k různým těm aspektům, které pan Lasaru zde zmínil. A e, takže ano, ten způsob měření kapacity není, e, ten způsob měření není perfektní. Máme, používáme statické parametry, které nezachycují e, postup, vývoj a nadměrná kapacita to není věc statická, to se vyvíjí a tato, tato existuje i kvůli technologickému pokroku a neustále se tedy vlastně zvyšuje schopnost Eh, mož, eh, lovit více a více ryb, eh, takže staticky to nelze změřit. S tím lze souhlasit. Také souhlasíme se závěrem, že ty stávající stropy nejsou relevantní a z tohoto důvodu i nominální dodržování stropů Eh, tak jak se to vyjadřuje prostřednictvím statických parametrů, tak to eh, nereflektuje reálný technologický, technický vývoj naší eh, flotily. A pokud jde o rybovná práva, možná, že tady to není úplně jasné, ale je třeba si jasně zde říci, jak je to s převodem těchto práv a zdali to přispívá ke zvyšování odlovu nebo ne. V každém případě, ať se stane cokoliv s těmito právy, tak souhlasíme, že situace se liší v různých členských státech. Je pravdou, že v každém případě, ať se stane cokoliv s těmito eh, právy, eh, tak v žádném případě to nemůže zvýšit eh, to množství možného odlovu v členských státech, protože to se určuje jinými nástroji. To je ta, eh, to je ta politika, eh, která se týká taků, tedy těch hodnot pro možné odlovy a mm, připouštím, možná, že tady to není jasné, v některých členských státech nevědí, jak to může být s převody těchto uh, Eh, rybolovných práv v případě eh, eliminace, eh, šrotování lodí, ale nějak to nezvyšuje ten možný objem odlovu. Potom konkrétní otázky. Ano, došlo ke skluzu s implementací této politiky a to bere do úvahy skutečnost, že stávající Evropský rybářský fond eh, modernizoval svůj systém a ono to trvalo dost dlouho v členských státech, než vůbec to tam zavedli a chceme to napravit, jak víte, teď eh, prostřednictvím eh, návrhu o novém fondu, kde se budeme snažit zracionalizovat ty způsoby pro čerpání z různých fondů, tak abychom tento problém do budoucna vyřešili potom možná i to špatné nastavení těch plánů intenzity lovu, rybolovu. Takže to my sledujeme velice pečlivě a e, tam, kde členské státy předložili návrhy na platby na základě plánů, které nesplňují podmínky, tak jsme pozastavili platby do doby, než členský stát situaci objasnil a v některých případech není žádná záruka, že nakonec členský stát nějaké peníze dostane, pokud ten členský stát neposkytne podklady a nevysvětlí, jak tyto plány se implementují a že to je způsobem uspokojivým. Potom máme zde investice na eh, těch plavidlech. To je problém eh, eh, těch, těch tedy schopností, jaké množství lovit a takže, jak jsem řekl, my to měříme zatím statickými parametry, mm, kilowaty a tak dále, to není zatím Eh, teď to se musí změnit a minulý, minulý rok jsme poslali guidelines pokyny členským státům spolu se žádostí, aby nám sdělili, jaké investice podnikly, tak abychom mohli posoudit, zdali tyto investice jsou v souladu s naší filozofií a správními závazky zajistit, aby tyto investice nezvyšovaly eh, eh, rybolovnou kapacitu a na základě této analýzy komise přijme rozhodnutí, zdáli, eh, zdali těm příslušným členským státům mm, provedeme úhrady. Potom ty registry Mm, flotil, které nebyly aktualizovány, to se musí vyřešit. V některých členských státech je třeba mít na paměti, že, člen, že komise aktualizuje průběžně registry na základě informací z členských států. Když ty informace jsou nekompletní, no tak komise aktivně, proaktivně eh, eh, apeluje na členský stát, aby aktualizoval informace tak, aby ty registry byly aktualizovány. Potom je to eh, ta špatná selekce těch eh, plavidel, které se mají sešrotovat. Ano, to je problém. Hm, zatím to nebylo, eh, ten nástroj zatím nebyl finančně efektivní, souhlasím s účetním dvorem. Zatím tedy vlastně to šrotování nebo šrotovné nebylo efektivní a hm, hm, selekce, výběr těch lodí Eh, není dobrý v členských státech. Ano, tady máme dvě řešení. Z krátkodobého pohledu apelovat na členské státy, aby eh, ty jejich plány rybolovu byly lépe definovány, tak abychom jasně věděli, která ta plavidla se mají sešrotovat a potom ve střednědobém pohledu, jak víte, to bude v rámci reformy, kdy komise navrhuje, že to sešrotování zmizí jako institut a nebude financováno v EU. A dále. E, pravidla jsou, reportingu jsou neadekvátní, to je pravda. Asi mm, to je, jak řekl pan Laparu, to je Eh, problém, který se těžko řeší. My jsme vyprodukovali i guidelines, předložili jsme guidelines pokyny členským státům, pokud jde o reporting. Je pravda, že některé členské státy nerespektovaly pravidla, jiné ani. A Vždycky ale musíme se obrátit na vědecký výbor, aby eh, eh, připravili definice a oni nám pořád říkají, že to je velice komplikované. Tady nejde o to pouze adaptovat eh, ty, ta stati, ty statické parametry těm biologickým zdrojům, ale je to je otázka ekonomická. Je třeba, pokud má proběhnout rybolov, tak musí proběhnout efektivně. Potom problém je, že Eh, je těžké nalézt definici, která by postihla všechny ty problémy. Proto komise navrhuje, abychom eh, zrušili eh, tu tradiční politiku, která by se opírala o statické nominální parametry, které nepodchycují vývoj a problematiku, abychom to nahradili systémem kde by to byl průmysl samotný, bez toho, aniž bychom cokoliv předepisovali z Bruselu, který by rozhodoval, jaká je ta reálná kapacita, která bude eh, schopna eh, lovit udržitelně, efektivně, bez toho aniž by ovšem eh, na to, šlo, na to šly peníze z kapes daňových poplatníků. A ještě, pane předsedo, velice stručně bych odpověděl na otázky paní zpravodajky. A vím, že jste padly některé specifické otázky na komisi. Řekl bych jenom eh, dvě věci. Pokud jde o výměty, víte, že komise navrhuje eh, postupné zavádění zákazu výmětů v budoucí libářské politice. Pokud jde o to přenechat rybářskou politiku na jednotlivé vlády, chtěl bych říci, že společná rybářská politika je exkluzivní eh, kompetence eh, Evropské unie podle článku 3 smlouvy. A specifická otázka automatické tresty nebo pokuty. Komise eh, je připravena zavádět tresty či pokuty. Nicméně samozřejmě v rámci právních nástrojů, které má komise k dispozici. V současné době to, co se eh, může uplatnit, je eh, zablokovat eh, prostředky, přinejmenším částečně, anebo uh, zabránit proplácení prostředků členským státům. samozřejmě to ale vychází z kritérií způsobilosti. A pokud eh, někdo jasně poruší tato kritéria, potom eh, můžeme samozřejmě zabránit vyplácení prostředků členským státům. Eh, to můžeme udělat kdykoliv je to potřeba. Další otázka je, že bychom měli mít lepší systém zajištění podmíněnosti veřejných výdajů. A pane předsedo, jak víte, návrh komise o budoucí politice rybolovu se mnohem víc soustředí na podmíněnost. To znamená, že my požadujeme od spoluzákonodárců, aby komisi dali větší pravomoce eh, pro chvíle, kdy podmíněnost není dostatečně dodržována. A jestli to budeme řešit eh, v, ve střednědobém v rámci eh, přeskumu v polovině období. A ano, určitě se budeme snažit tuto věc řešit letos. Eh, Během letošního roku by dokumenty měly být k dispozici. A pokud jde o poslední hodnocení nadměrné kapacity před 15 lety, a proč to bylo před 15 lety? Před 15 lety jsme museli připravit technický základ eh, pro tuto politiku na následujících sedm let. Tehdy Evropská unie předepisovala členským státům, jak by měly eh, snižovat kapacitu a okolik. Tento přístup eh, tento preskriptivní přístup, eh, že komise předepisovala členským státům, jak by členské státy měly snižovat kapacitu, tento přístup byl zrušen radou v roce 2002. Takže v podstatě poté po tom roce 2002, po tom rozhodnutí eh, rady, eh, již neexistoval žádný oficiální požadavek na snižování eh, kapacity. Děkuji, pane předsedo. Ano, mnohokrát děkujeme. A chápu, že by diskuse ještě mohla pokračovat, nicméně nemáme dostatek času. Ve 12.30 musíme odejít z této místnosti, takže nevím, jak to teď bude se schůzí koordinátorů. Nicméně navrhuji, aby eh, účetní dvůr reagoval jednu minutu a, a další věci prosím zodpovězte písemně. My o tom budeme eh, hovořit nadále v tomto výboru. Pan Lazaru. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o první otázku zpravodajky, zeda eh, Účetní dvůr si je vědom některých problémů v Nizozemsku, Řecku a na Kypru. Cílem této zprávy bylo mít celkový eh, přehled o problémech v EU. Vybrali jsme si proto eh, členské státy, které společně představují 80 eh, vyplácených prostředků. Takže žádné další země jsme nenavštívili. To znamená, že nemůžeme říci nic k tamním problémům. Pokud jde o automatické tresty to je něco, co účetní dvůr nemůže doporučit, e, není to v naší pravomoci, je to politická otázka. Nicméně e, ve zvláštní zprávě v odstavci 34 e, říkáme, že v rámci sdíleného řízení jsou členské státy odpovědné za implementaci a komise má jenom omezenou možnost ovlivňovat to, jak k tomu členské státy přistupují. A strana 71 tam se stanovuje, eh, že členské státy které mají neadekvátní eh, zprávy týkající se loďstva, eh, nebyly žádným způsobem postiženy. Děkuji. Ještě zpravodajka na jednu minutu, jestli chce reagovat. Já v tuto chvíli nemám nic, co bych dodala. Další diskuze proběhne později. Mnohokrát děkuji. Tím jsme se dostali na konec pořadu jednání. Další schůze se budou konat 28. 29. února. Děkuji, děkuji komisi, účetnímu dvoru a všem ostatním. Končím tuto schůzi a žádám, abychom co nejrychleji zahájili schůzi koordinátorů. Bude to neveřejná schůze. Děkuji.